So good morning, everybody. Dobrý den. Vítám vás na zasedání. V Bruselu svítí sluníčko, to je eh, příjemné a máme místnost s oknem. Teď tedy zahájíme a já bych ráda požádala o schválení pořadu jednání na dnešek a na zítřek. Děkuji. A potom také musíme schválit zápis ze zasedání 25. a 26. Eh, dubna. To můžeme tedy také schválit. A nyní oznámení eh, předsedkyně. Nejprve dobrá zpráva a ta spočívá v tom, že eh, pobřeží Slonoviny už ratifikovalo statut Mezinárodního trestního soudu, takže teď máme celkem 122 zemí, které ratifikovaly. Co se týče jiného vývoje, Eh, máme debatu o lidských právech eh, v Turecku. V oblasti lidských práv došlo eh, k pohnutým případů, kdy byli zatčeni právníci, advokáti, kteří hájí případy lidských práv. Hovořili jsme o nezávislosti soudnictví ve Štrasburku, o případu Finan Selek, feministky a spisovatelky, která aktivně hájila práva zranitelných eh, společenství a Kurdů a byla odsouzena na doživotí eh, a to z důvodu terorismu. A toto rozhodnutí padlo poté, co byla třikrát sproštěná. Eh, Je tady jasná intervence politiky v tomto případě. My to tedy sledujeme jako členové tohoto výboru, ale i sekretariát tohoto podvýboru. A v debatách s Tureckem zjistíme, jak se celá tato věc rozvíjí. A měli jsme v Turecku první justiční balíček, ten se otevře, uvidíme, jakým způsobem se to odrazí na naše vztahy s tureckou vládou tato část také reflektuje eh, návrh eh, roční zprávy o postupu Turecka. Minulý, eh, minulé plenární zasedání ve Štrasburku jsme schválili osnesení o radě OSN, velice tedy obsáhlé usnesení, což je dobrým podkladem pro delegaci našeho výboru, který pojede příští týden do Ženevy na zasedání Rady pro lidská práva. A my jsme už eh, o tom hovořili na našem předchozím zasedání. Takže víme, kde jsou priority Evropské unie. Ty se týkají Syrie, Burmy, Myanmaru a e, a Mali a bude to jako vždycky velice intenzivní zasedání. Pak jsme také schválili naléhavé usnesení ve Štrasburku, co se týče zatčení aktivistů v oblasti lidských práv v Zimbabve, zvláště aktivistů, kteří spolupracují se Združením pro lidská práva tamním a to také zapadá do toho, že máme více případů které se týkají rostoucí policejní brutality vůči aktivistům. Také kritizujeme eh, absenci doložky o lidských práv eh, s partnerskou, v partnerské dohodě se čtyřmi africkými státy, včetně Zimbabwe, a požádali jsme EU, aby do příští jednání o ekonomických partnerství s těmito zeměmi tuto doložku doplnili. Další eh, náhle, eh, eh, další usnesení se týkalo vražd zdravotníků v Pakistánu, příčin, proč uh, proč byli vlastně zabiti během očkování proti obrně a mezi těmi teroristickými skupinami je to tak, že ty se zcela staví proti očkování. My jsme tedy tyto vraždy a útoky odsoudili a požádali jsme pakistánskou vládu, aby zvýšila bezpečnostní opatření pro zdravotníky, kteří se zabývají touto činností. Také jsme schválili usnesení Eh, týkající se pana Sombaco Funa, známého aktivisty lidských práv v Laosu, který zmizel v prosinci a vláda tvrdí, že ví, že zmizel, ale zároveň tvrdí, že se jedná o trestní záležitost. Žádáme tedy laoskou vládu, aby provedla řádné vyšetření tohoto zmizení. Rovněž jsme schválili na poslední plenárce dvě zprávy o společenské odpovědnosti eh, firem, jedna ve výboru právním, druhá ve výboru pro zaměstnanost a vzpomenete si, že náš podvýbor pro lidská práva vypracoval stanovisko pro oba dva tyto výbory a vidíme, že některá naše doporučení se dostala do těchto zprávy, ale pouze do tedy eh, rozlišné úrovně. Děkujeme ale přesto za vypracování těchto stanovisek. Také jsme schválili usnesení, eh, co se týče eh, postavení žen pro OSN a příští zasedání v březnu se bude zabývat situací žen a dívek a také jsme schválili usnesení ve velmi důležité záležitosti, že je třeba se více zaměřit na provádění schválených závěrů Eh, které doufejme, že se podaří schválit v březnu. Jako předsedkyně eh, tohoto podvýboru jsem se eh, zúčastnila zasedání oddělení komise KOST pro vědu a technologii a vyslechli jsme přednášku o projektu o úloze EU v reformě lidských práv OSN. Byla to eh, obsáhlá studie a ráda bych vás všechny vyzvali, eh, vyzvala, abyste si ji pročetli. Eh, ta práce je velmi užitečná. Celou pracovní skupinu vede profesor Manfred Novák z Polcmanova ústavu ve Vídni. A také bych vás ráda upozornila na workshop, který pořádáme o korupci v oblasti lidských práv v třetích zemích ve spolupráci eh, s oddělením pro politiku 28. února dopoledne. Předsedat bude naše kolegyně Ana Gomeš a také bude spravodajkou pro zprávu, kterou na toto téma vypracujeme. Konečně vás chci seznámit s dvěma eh, schůzemi, kterých, kterých jsem se účastnila včera a předevčírem. Jedna, eh, to bylo setkání s tajvanským vyslancem. Minulý, minulou schůzi jsme hovořili o šesti popravách na Tajvanu a o přerušení moratoria, které tam platilo. O tom jsme hovořili. Velvyslanec řekl, že je to těžké, protože se nevede žádná široká veřejná debata o případném zrušení eh, trestu smrti a že na to existují rozdílné názory ve vládě, ale také, že nenastala vhodná doba eh, k zrušení trestu smrti. To si myslí vláda i opozice. Na této schůzce jsem také se dozvěděla, že tajvanská vláda vydala první soubornou zprávu o lidských právech u sebe doma a vyzvala mezinárodní eh, odborníky a jejich výbor, aby o situaci debatovala. Takže jsem je vyzvala, aby v tom pokračovali, ale řekla jsem také, že je důležité, aby politické vedení eh, této země přispělo k vytvoření veřejné debaty a eh, debaty nesmyslnosti trestu smrti a jeho Eh, jeho neúčinnosti v boji s kriminalitou. A pak jsem se také eh, setkala s jedním parlamentním eh, kolegou, který vede výbor pro zahraniční věci v parlamentu v Bahrajnu. Poděkovala jsem mu za to, že nám v prosinci pomohl zorganizovat cestu do Bahrajnu. Tam mají také problémy, podařilo se jim dosáhnout určitého pokroku, ale jde to pomalu než se otevře dialog s určitými částmi opozice a podaří se dosáhnout důslednějšího, důslednějšího eh, tedy vyšetřování eh, kaus v oblasti lidských práv. Tolik ode mě a ráda bych eh, zvláště přivítala mimo vás všechny. Samozřejmě chci zvláště přivítat dva kolegy z nevládních organizací v Kambodži, kteří pracují pro Ligu pro propagaci a, a obhajobu lidských práv. Je to Mezinárodní organizace pro lidská práva a potom také eh, Centrum pro právní vzdělávání. Ti v návaznosti na jedno naše usnesení se snaží působit e, v oblasti porušování lidských práv. Také vítám e, velkou skupinu zaměstnanců MSD z různých zemí v Evropské unii, ale také z Izraele a z Tuniska. A e, jejich cílem je sledovat práci v oblasti lidských práv Evropské unie. Vám všem děkuji za to, že jste přijeli a nyní tedy máme Eh, první bod. Máme tady situaci lidský, v oblasti lidských práv v Kambodži a já jsem eh, zjistila, bohužel, že i přes veškeré prostředky se nepodařilo poslat oficiální pozvání delegaci pro, eh, delegaci pro vztahy s ASEANem. My jsme ale tu pozvánku poslali, musíme tedy oficiálně Eh, oficiálně eh, poslali tu pozvánku a předseda přijel, ale nemá čas se zúčastnit našeho zasedání, protože musí pracovat v jiném výboru. Co se týče výměny názorů na situaci eh, v oblasti lidských práv, v oblasti ASEANu, my pravidelně zjišťujeme, jak vypadá vývoj v jiných regionech v oblasti zlepšování situace lidských právech. Proběhlo několik setkání eh, s parlamentními kolegy a vyslanci eh, ze zemí v oblasti ASEANu a debatovali jsme také o tamní situaci ještě před schválením deklarace pro lidská práva ASEANu loni hlavami států a vlád zemí ASEANu. je dobré, že taková deklarace existuje, ale už během jejího vypracovávání jsme viděli, že to znění se nám značně nelíbí, že k němu musíme přistoupit kriticky. Ta debata se nekonala pouze zde, v rámci našeho výboru, ale také vysoký komisař pro lidská eh, práva paní Pilaj uznala, že je dobré, že oblast ASEANu se snaží posílit situaci v oblasti lidských práv, ale rovněž zdůraznila, že všeobecné normy lidských práv by měly být eh, podkladem pro tuto práci. Vyjádřila znepokojení, že regionální orgány nedávno schválily tuto deklaraci lidských práv a ta obsahuje znění, které není v souladu s mezinárodními normami. A nyní bych ráda eh, přivítala naše odborníky, kteří sem přijeli a vyslechneme nejprve je, než otevřeme debatu. Máme tady paní Izabel Aradon, Eh, zástupkyni ředitele programu Azie Pacific. z Amnesty International a vy jste eh, zde byla, když jsme hovořili o přípravě deklarace lidských práv ASEANu a máme tady také paní Gail eh, Disepilkré, Eh, s FIDH, zástupce pro Evropskou unii, která také sleduje vývoj v lidských právech a v ASEANu. Jsem velice potěšena, že tady máme zástupce i z několika zemí ASEANu. Vítám vás zde. Zvláště vítám velvyslance z Malajzie, pana Gatoce Lubina. pan Rory Mangoven, který vede oddělení eh, Pacifické Azie úřadu OSN pro Vysokého komisaře pro lidská práva, je na cestě, takže změníme pořadí vystoupení a dám slovo paní Aradon z Amnesty International. Thank you very much for... Děkuji za to, tato laskavá slova úvodem a děkuji za pozvání na dnešní slyšení. Je to velice dobrá příležitost si znovu promyslet situaci v oblasti lidských práv v jeho východní Asii. A já jsem si říkala, že bych možná začala s případem Eh, Sombada Somfona, laoského eh, bojovníka za lidská práva. Vy jste v souvislosti s ním přijali usnesení v letošním eh, roce, v tomto měsíci. Myslím, že to je správná osoba, na kterou bychom si měli vzpomenout. Člověk, který byl velice známý díky své práci své obhajobě lidských práv a 15. prosince 2012 ho policie zatkla, e, byla a zmizel Nikdo neví, jaký byl jeho další osud. Jeho případ je e, svým způsobem typický pro to, jakým způsobem se jedná s e, obhajci lidských práv v jeho východní Asii v současnosti. E, tito lidé stále ještě riskují, že budou zastrašováni, v některých případech zatýkáni, ba dokonce vražděni stále ještě v eh, řadě zemí tohoto regionu neexistuje eh, účinný eh, soudní systém řešení trestních případů a také tady neexistují regionální mechanismy, které by tomu napomohly je zároveň pravdou, že příslušné orgány nepřijímají stížnosti na nedodržování lidských práv. Ve svém krátkém příspěvku bych se chtěla zabývat třemi oblastmi. Svobodou v eh, projevu v jeho východní Asii, eh, některými aspekty eh, soudních eh, eh, justičního, eh, justičních struktur, justičního systému a potom trestem smrti míroví političtí aktivisté, obhájci lidských práv jsou čím dál tím více zatýkáni. V řadě případů se během mírových protestů zbytečně používá ze strany policejních orgánů síla. Takže Eh, svoboda projevu, svoboda schromažďování eh, je narušována zcela beztrestně. Ve Vietnamu v roce 2012 eh, byly desítky mírových obhájců lidských práv zatýkáni a byli drženi ve vězení v podmínkách, které neodpovídají mezinárodním normám. V září 2012 tři blogeři byli obviněni z propagandy proti státu a e, dostali tresty od 4 do 12 let vězení. Takže podpora lidských práv na blozích je velmi e, závažně omezována. A podobná represe e, probíhá i v letošním roce. 9. ledna 2013 Eh, bylo 13 mírových eh, aktivistů eh, odsouzeno eh, od 3 do 13 eh, let vězení ve Vietnamu. Eh, údajně také byli podezřelí z toho, že mají vztahy s pravicovými silami vietnamských emigrantů ve Spojených státech. Jak to vypadá v Kambodži? Vaše usnesení z říjnu 2012 zmínilo některé křiklavé případy eh, v Kambodži, eh, kde jsou lidé vyháněni z domovů a jsou eh, velice často podrobováni tvrdým eh, postihům. Eh, Somando, 71-letý eh, prominentní novinář, jeden z mála pracovníků tohoto typu, pracuje jako šéf Demokratické asociace a pracoval rovněž v jednom, z, jestli ne jediném rozhlasovém Eh, eh, rozhlasové stanici, která eh, fungovala víceméně demokraticky. Byl odsouzen v říjnu 2012 na 20 let vězení a 5. března by mělo proběhnout odvolací řízení. Já bych chtěla vyzvat všechny zde přítomné bedlivě sledovat, co se bude 5. března odehrávat. Eh, jak bude probíhat eh, jeho eh, soudní řízení, vzhledem k tomu, že ten rozsudek rozhodně nebyl spravedlivý. Další aktivisté se v Kambodži setkali s velice za podným zacházením. Ve vesnicích jsou vyháněni vesničané ze svých rodin. Pokud se lidé stěžují, jako konkrétně skupina eh, dělníků, která se snažila předat petici premiérovi, tak jsou byti a rozehňa, rozháněni eh, v eh, Tajsku. To je podobná situace. Byly při přijaty e, nové zákony, e, které e, jsou doprovázeny velice těžkými tresty pro jakékoliv činy, které jsou vnímány jako činy odporující snahám jeho veličenstva a narušujícím zájmy země. Podobně jsou eh, také postihováni eh, novináři, kteří píší eh, odvážněji a Amnesty International se snaží tyto případy sledovat. Malajzie Občanské organizace eh, jsou neustále předmětem různých nájezdů ze strany eh, policejních orgánů a jiných eh, státních složek. Jsou postihováni svazky stejného pohlaví a to, co je vnímáno jako propagace homosexuálů obecně. Indonésie Amnesty International tady dokumentovala desítky případů za jišťování eh, údajných rebelů, eh, kteří byli někteří eh, odsouzeni od 3 až do 20 let vězení. Učitel Joan de Terese vedl mírové demonstrace v červnu 2007 a je odsouzen na 50 let vězení jenom proto, že, eh, byli, mm, že se na tomto, demo, na tomto hnutí objevili, objevili eh, vlajky. Eh, on a i jeho přátelé jsou vězněni na ostrově Java stovky kilometrů od svých rodinných příslušníků lidé eh, jsou odsuzováni eh, na různě dlouhé doby, minimálně pět let, jenom za eh, to, že demonstrují za své demokratické svobody, případně vyznávají jiné, jiné víry. V červenci 2012 došlo k dalšímu případu takovéhoto zatčení a uvěznění z důvodu kacírství. V letošním roce by se měly odehrávat další soudní e, případy. Každopádně e, Amnesty International doufá, že by mohla být přítomna v letošním roce těmto soudním řízením. Eh, celá řada eh, zmizení, zatčení a věznění eh, nevinných zůstává nevyřešená a lidé a příslušné složky za to nejsou postihováni. Jaká je situace na Filipínách? Já vím, že Evropský parlament eh, velice bedlivě sleduje otázku eh, nepostihu eh, za vraždění novináře v minulé době. Filipínci se několikrát vyjádřili v tom smyslu, že tito lidé eh, budou eh, důsledně eh, poháněni před soud. Je to velký masakr, který proběhl zatím tedy bez jakéhokoliv postihu těch, kteří se ho aktivně zúčastnili a jejich víc jak sto Myanmar, tady bych možná nepo Eh, nepředkládala nějaké velké podrobnosti, protože vy budete mít speciální eh, zasedání k Myanmaru a eh, zatím jsou poměrně ostře postihovány jakékoliv projevy svobodného projevu. E, a e, nepochybně později vám e, budeme moci poskytnout další podrobnosti, až bude Myanmar konkrétně na pořadu jednání. Omezení svobody projevu musí být vnímáno jako velice, ve světle velice slabého trestně právního systému v jeho východní Asii. A měli bychom si rovněž uvědomit, že v řadě těchto zemích, jako třeba Myanmar, Kambodža a další, je tady vlastně takové dědictví velice zásadního porušování lidských práv, které je třeba řešit. Kambodža bohužel ukazuje, že eh, rudí kmérové jsou stále ještě nepostiženy a eh, usnesení eh, OSN 004 je naplňováno velice, velice pomalu. Ve vztahu k Indonésii také nedošlo k velkému pokroku, co se týče e, předvedení těch, kteří způsobili zločiny v minulosti před soud. Stále ještě nedochází ke spolupráci ohledně extradicí, tak jak to OSN požaduje a celá řada těch zločinců eh, zdá se žije v Indonésii svobodně. Toto je kontext, který se samozřejmě projevil na eh, v rozvoji a fungování systému trestně právní eh, justice. Pokud se nepostihly tyto zásadní závažné případy, tak nelze očekávat, že se ze dne na den situace změní a že bude fungovat respektovat právní stát a justice jako taková. Amnesty International vzhledem k těmto tématům vnímá situaci tak, že eh, spravedlivé eh, eh, soudy eh, jsou zatím daleko, že se stále ještě provádí zatýkání a vynucování přiznání formami, které jsou nedůstojné a trestné, mučením a tak dále. Není tady dost právních nástrojů, které by vlastně odsuzovaly mučení a je to třeba případ Indonésie. E, přesto je to, je to tak, že v trestně právním v e, e, kontextu není vlastně mučení definováno a dochází k velkému zneužívání těchto prostředků vynucování přiznání. Filipíny, eh, tak i zde došlo k určitému eh, vývoji eh, byly přijaty některé zákony, které postihují mučení. My máme určité zprávy v tomto směru, ale implementace těchto nových zákonných norem se odehrává velice málo, takže se dá mluvit o určitém e, prostě prázdnu mezi na jedné straně zákonnou normou a na druhé straně reálnou situací obětí. Tento celkový kontext omezení, co se týče svobody projevu a dalších projevů e, obhájců lidských práv, e, je tedy e, podporován v uvozovkách nedokonalým justičním systémem v řadě z těchto zemích. Musíme to vidět tak, že ten, toto je region, kde stále platí eh, trest smrti a toto představuje velkou eh, obavu pro Evropskou unii. V roce 2012 eh, v jeho východní Asii nedošlo k žádným provedením trestu smrti, který nicméně platí v řadě zemí. Ve Vietnamu se eh, podávají eh, Eh, smrtící injekce a víc jak 500 lidí čeká na eh, provedení trestu smrti. V Indonésii je to víc jak 200 lidí, nicméně došlo k určitým pozitivním kroků eh, k trestným činům spojeným s narkotiky. Se, u těchto trestných činů se již trest smrti nevyslovuje, alespoň v Indonésii. E, a je třeba si uvědomit, že stále ještě toto e, hrozí. E, trest smrti v řadě těchto zemí zůstává na pořadu dne. Nesmíme na to zapomínat. Samozřejmě je tady ještě řada dalších otázek. Regionální eh, kontext je takový, že eh, opravné prostředky a eh, v případě těch vyslovených soudních rozhodnutí nejsou často účinné je obtížné srovnávat eh, evropský a azijský model v přístupu jednotlivců eh, k nějakým eh, možnostem odvolání či hledání opravných prostředků či předkládání stížností. Závěrem dovolte, abych řekla, že v kontextu strategického rámce demokracie a lidských eh, práv přijatém 26. Eh, června 2012 v tom smyslu, že se toto stane tématem, eh, ústředním tématem, a že Evropský parlament bude mít i nadále klíčovou roli v celém procesu specificky eh, žádáme Evropskou unii, aby podpořila eh, posílení justičního systému a eh, programy vedoucí k právnímu státu v jeho východní Asii, aby zintenzivnila svou politickou a hospodářskou podporu obhájců lidských práv a aby i nadále podporovala a chránila svobodu projevu a rovněž eh, i nadále volala po zrušení či alespoň moratoriu na trest smrti eh, a rovněž podporovala iniciativy proti trestu smrti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A já teď dám slovo zástupkyně FiD a vy se budete zaměřovat na pozemková práva. Merci beaucoup de me donner la... Děkuji mnohokrát, že mi udělujete slovo. Já bych chtěla vystoupit ve francouzštině. A ráda bych upozornila Evropský parlament na konkrétní situace v otázce lidských práv a věnovala bych se některým konkrétním zemím. Zahájím své vystoupení tím, že se budu zabývat konfiskací a odebíráním půdy v Kambodži a Barmě bylo nutné, aby Evropská unie v tomto smyslu poskytla určité záruky z hlediska udělování a udržování obchodních eh, preferencí OSPG. Dále je velice důležité a relevantní, aby i tento výbor bral v potaz strategický akční plán, který byl v červnu přijat EU, a to v roce 2012. A ten spočívá v tom, že se udrží mainstreaming včetně otázek lidských práv, které musí být zařazeny také do obchodní politiky Evropské unie. A v tomto smyslu myslím, že tento podvýbor má určitou roli, kterou musí sehrávat. Dále bych také hovořila v souvislosti se svobodou vyjadřování konkrétní situaci ve Větnamu, v Tajsku a v Laosu. A poté bych několika slovy se zmínila také o Indonésii a posledním vývoji v této zemi. Na začátek, co se týče Kambodži, bych nejdříve ráda uvedla, že máme lokální zástupce nevládní organizaci, tak jak o tom hovořila předřečnice, takže můžete jim položit širší otázky tak abyste podrobněji pochopili tuto situaci, pokud si to budete přát. Je tady pan Kien z Klek a paní Evi Schuler z Elikadu, která je členem FIDH. Co se týče Kambodže, nejdříve bych ráda uvítala rezoluci, kterou přijal Evropský parlament v říjnu 2012 která zvláště dobře popisuje situaci v oblasti konfiskace půdy a pošlapávání lidských práv, ke kterým dochází v souvislosti s e, zabíráním půdy, se svévolnými postupy a represemi, které jsou velmi e, silné a někdy dochází i k umrtí. FIDH bych chtěla uvítat také eh, počínání Evropského parlamentu ve vztahu k Evropské komisi. Je zde snaha vyšetřit situaci v terénu z hlediska tohoto vážného pošlapávání práv, a to v rámci nařízení ohledně obchodních preferencí. V souvislosti s touto situací FIDH by si přálo poskytnout informace k poslednímu vývoji od přijetí říjnové rezoluce roku 2012 a také ohledně monitorování a perspektiv. Co se týče posledního vývoje, je nutné vědět, že se konalo eh, zasedání, které se zabývalo eh, konfiskací půdy. Víme, že roku 2012 bylo přijato moratorium Bohužel jsou tady nedostatky z hlediska transparentnosti tohoto postupu. A to má za následek, že i nadále jsou koncese vydávány. Evropský parlament už vypočetl eh, asi 12 těchto koncesí, dnes jich máme 15, takže je to asi 80 tisíc hektarů půdy, které byly postoupeny od rozhodnutí o moratoriu. Další problém souvisí s represí protestů, které se organizují kolem tohoto vážného problému zabírání půdy. V tomto ohledu ta situace není dobrá. Poslední vývoj od října není příznivý. Je možné uvést několik skutečností, jednak v listopadu Osm vesničanů ve vesnici v blízkosti mezinárodního letiště Pompenu byli zatčeni a zadrženi za to, že na střechy namalovali SOS s obrazem Baracka Obamy, který měl navštívit toto místo v souvislosti s zasedáním ASEANu. Pak v prosinci se odehrály další události. 13. prosince pan Sonando neměl eh, možnost, aby byl osvobozen v souvislosti s odvoláním. Amnesty International oznámila, že byl odsouzen na 20 let a jeho odvolací řízení se bude konat 7. března v 7.30, takže bychom Eh, rádi vyzvali Evropský parlament, aby pozorně sledoval eh, toto přelíčení. Opět v prosinci 27. Městský soud Pompenu odsoudil Jan Bofa na tři roky vězení. To vše svědčí o tom, že v současnosti naši členové v Kambodži zaznamenali 12 aktivistů, kteří jsou stále ve vězení v souvislosti s problematikou konfiskace půdy. Co se týče následných monitorovacích akcí, tak je nutné vědět, že jsme nedostali oficiální odpověď ze strany Evropské komise ohledně jejich záměru zorganizovat šetření ohledně porušování lidských práv, tak jak to vyžadoval Evropský parlament v říjnové rezoluci. Naše bilaterální rozhovory vedly k tomu, že jsme ze strany Evropské komise získali různé argumenty, podle kterých toto vyšetřování eh, by bylo spochybněno. Jednak bylo hovořeno o tom, že je nutné eh, získat závěry ohledně mechanismu mezinárodní ochrany. Tyto závěry přitom máme už od října roku 2012, protože konkrétní zpravodaj OSN ohledně situace v Kambodži dobře zdokumentoval porušování lidských práv v souvislosti s konfiskací půdy. Řekl, že se jedná o závažné porušení, což zapadá velice dobře do podmínek šetření, tak jak to bylo definováno v rámci obchodních preferencí. Další aspekt. Pozastavení obchodních preferencí eh, by vedlo k velkým potížím pro obyvatelstvo. To je další argument. Je zřejmé, že situace obyvatelstva není eh, dobrá, neboť jsou zbavováni své půdy, jejich možnost zaměstnání je velice nejistá, jejich příjmy jsou velmi malé. Ale je nutné zdůraznit skutečnost, že zahájit šetření v rámci obchodních preferencí v žádném případě nezbytně nevede k pozastavení těchto obchodních preferencí, protože Smyslem tohoto vyšetření je zahájit velice rozsáhlé období vyjednávání s Kambodžany a toto vyjednávání může být využito Evropskou komisí tak, aby získala no, určité výhody. Může to trvat až dva roky v souvislosti se současným nařízením na toto téma. A tím bych chtěla uzavřít své vystoupení a říct, že Evropský parlament by měl i nadále se zabývat touto otázkou. Říjnová rezoluce by neměla zůstat mrtvým písmenem a Evropská komise by měla zahájit toto vyšetřování v terénu. Pokud Evropský parlament se bude domnívat, že situace je dostatečně vážná a osloví Evropský parlament, pak je zřejmé, že Evropská komise bude muset reagovat. Pokud by mělo dojít k vyšetřování na místě, tak bych chtěla zdůraznit nutnost, aby tyto kontroly na místě vedly ke kontaktům s těmi vhodnými představiteli, se zástupci občanských společností, se zástupcem OSN a tak dále. Také bych chtěla navázat na to, co bylo řečeno ohledně barmy. Zde situace z hlediska konfiskace půdy a odebírání půdy je zvláště znepokojivá. Chtěla bych připomenout, že toto pošlopování práv bylo zdokumentováno také zvláštním eh, vyslancem OSN, který se zabývá Barmou. V květnu 2012 ve zprávě a pak v další zprávě v září 2012 dokumentuje poruškování práv v souvislosti s konfiskací půdy a dále také v souvislosti s represemi vůči protestujícím. FIDH před osmi dny ukončilo mm, návštěvu Barmě. Vypadá to tak, že skupiny občanské společnosti mm, nám sdělili, že celé obce a vesnice byly zbavovány e, své půdy a také to eh, poznamenalo různé projekty v souvislosti s infrastrukturou. V souvislosti s navyšováním investic je zde riziko, že situace se bude ještě zhoršovat. Toto bylo také vypíchnuto zvláštním zástupcem OSN v jeho zprávě, zvláště v odstavci 39 této zprávy. Bylo uvedeno, že rostoucí investice, privatizace a ekonomický vývoj v Barmě nemá záruky a povede, nebo je zde riziko, že dojde k zhoršení situace z hlediska lidských práv. Je nutné tedy přijmout určitá opatření, která byla doporučena některými zvláštními zpravodaji. Jiná byla doporučena Davidem Martinem, zpravodajem. Víte, že existuje také návrh rezoluce parlamentu, který bude diskutován zítra na výboru INTA. Tato opatření se opírají o předpisy z hlediska eh, podnikového práva. Takže je zde několik nezbytných opatření. To první bylo ozřejměno zvláštním zpravodajem a týká se vytvoření právního režimu, který by umožnil zajistit jistotu z hlediska držení půdy. Druhé opatření je odpovědnost podniků. V souvislosti se situací Myanmaru bych zdůraznila, že tento rámec musí být závazný. je nutné mít celou řadu opatření a povinností, která by se realizovala z hlediska vyhodnocení dopadů, dále také z hlediska veřejného reportingu, nezávislého monitorování a mechanismu eh, reklamací a řešení sporů. V každém případě, pokud ty obchodní preference by měly být znovu nastoleny pak musí být zajištěny tyto záruky. Evropský parlament musí mít určitou jistotu předtím, než bude dále rozpracovávat tuto záležitost. Je nutné využít všechny vhodné zdroje pro to, aby se situace mohla monitorovat a aby bylo možné ustavit a zakotvit mechanismy, které byly vytvořeny v tomto ohledu. Pokusím se být velmi stručná nyní. Víte, že v oblasti svobody vyjadřování FIDH vypracovalo zprávu ohledně otázky svobody vyjadřování ve Větnamu a situace blogerů. Některá naše znepokojení již byla vyjádřena v rámci amnesty. Je tady nový návrh zákona, který by měl zajímat Evropský parlament. Tato otázka by po případě mohla také souviset s vyjednáváním ohledně dohody o volném obchodu mezi EU a Větnamem. A to v několika ohledech, jednak z hlediska dopadové studie. Dopadová e, studie je z roku 2008 a nebere v potaz akční plán z roku 2012 v rámci EU, kde se požaduje, aby všechna lidská práva byla začleněna do této dopadové studie. Svoboda vyjadřování by měla eh, být více sledována a občanská společnost by se měla více účastnit. Druhá věc z hlediska volného obchodu. Co se týče následného monitorovacího mechanismu, který je součástí této dohody, eh, měl by začlenovat také občanskou společnost, zvláště z hlediska kapitaly udržitelného rozvoje. Otázka svobody vyjadřování musí být také rozpracována, ale je jasné, že tento, tento mechanismus může fungovat pouze v případě zajištění některých eh, záruk. Co se týče Tajska, i zde bych chtěla upozornit eh, parlament na případ Somjot a také na vraždu dvou členů Federace zemědělců a to v jižní části v listopadu 2012. Je důležité, abychom se zabývali tímto případem Sambat Samfon. A v konečném efektu bych se chtěla ještě zmínit několika slovy o Indonésii ohledně poslední situace. Evropský parlament by měl sledovat novou eh, legislativu, která se chystá rok Eh, číslo 2 2013. To je legislativní návrh, který neobsahuje dostatek záruk z hlediska lidských práv. Je zde nebezpečí větší kriminalizace mírových manifestací. Později vám mohu dát ještě více detailů. Mezi lednem a únorem jsme registrovali 18 případů porušení práv z hlediska menšin. Dále jsme registrovali další případy které vedly k umrtí a které souvisely s aktivitou protiteroristické jednotky 84 den Sweet. Tím jsem ukončila své vystoupení. Thank you very much. Děkuji vám. A dřív, než dám slovo panu Mungovenovi, tak bych tady chtěla rovněž přivítat eh, velvyslance Brunaj, sultanátu Brunaj, jeho excelenci eh, tátuse Selbína Aliho. Vítejte a rovněž je mezi námi několik zástupců velvyslanectví eh, Tajska, eh, Filipín a Indonésie. Eh, již jsem přivítala pana velvyslance Malajzie. Všem děkuji za projevený zájem. Jsme tomu velmi rádi. S některými z vás jsme před několika měsíci také měli velice zajímavou rozpravu během pracovního ob, oběda. A bylo eh, řečeno, že eh, se často eh, stále kritizuje a nevnímají se pozitivní prvky v novém vývoji ve vašich zemích. Já tomuto dobře rozumím a dovoluji si připomenout, že hlavní práce našeho podvýboru pro lidská práva je právě soustředit se na ty oblasti, kde to nedobře funguje. Chtěla jsem toto zmínit, protože i dva z předřečníků zmínila otázku Myanmaru a zahraničních vztahů. 5. března na našem výboru bude přítomen prezident Myanmaru a myslím si, že i velvyslanectví Myanmaru se na toto velice bedlivě připravuje a my nepochybně budeme moci zhodnotit všechny výstupy z dnešní rozpravy i v tom březnu. Pane Rory Mungovene, vy jste vedoucím pracovníkem kanceláře pro eh, sekci Azii eh, eh, a Pacifiku v úřadu Vysokého komisaře OSN. Bruselu, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, vaše excelence, zástupci azijských misí, kolegyně a kolegové. Já se pokusím jít cestou, kterou jste naznačila, paní předsedkyně, a zdůraznit, doufám, vyváženým způsobem některé eh, projevy pokroku a některé podkračující výzvy. Nejprve pár slov k práci Vysokého komisaře v oblasti. Máme malou regionální kancelář v Bangkoku a e, snažíme se e, mapovat situaci ve všech e, deseti zemích ASEANu a také s příslušnými eh, lidskoprávními orgány. Měli jsme eh, posledních 20 let také kanceláři, eh, kancelář v Kambodži. Byli jsme tam ustaveni již od roku 93 po dohodě pařížské Eh, a eh, byl jmenován zvláštní zpravodaj pro lidskoprávní problematiku eh, v Kambodži, což bylo vlastně vytvořeno v bývalé komisi pro lidská práva a podpor, pokračuje to i v Radě pro lidská práva. Outside. Myanmaru jsme se až do nedávna angažovali spíše z vnějšku, ale rychlý proces reform urychlil ten pokrok i s podporou Evropské unie. Ta nám poskytla určité počáteční financování, abychom mohli spolupracovat s nově založenou Komisí pro lidská práva v Myanmaru. Eh, loni prezident eh, Myanmaru eh, pozval komisaře pro lidská práva, aby si založil kancelář přímo v Myanmaru a z toho máme velikou radost Jednáme teď s vládou o dohodě s hostitelskou zemí pro zřízení této kanceláře. Ještě jsme nedosáhli příliš velkého pokroku v těch jednáních, ale doufejme, že se to letos pohne. Mezidobí pravidelně jezdíme do Myanmaru eh, z Bangkoku. Teď máme tři pracovníky, kteří pomáhají agenturám pro lidská práva v Myanmaru. Do nedávna jsme se podíleli na eh, misi eh, pomoci OSN v Timoru až do získání nezávislosti. Vlastně teď ta mise přestala postupně fungovat. My se eh, v Timoru vlastně ještě angažujeme. Timor se v nadcházejícím období stane členem ASEANu. takže se zapojíme částečně, ale přesto podstatným způsobem v zemích ASEANu na národní i regionální úrovni. Eh, chci také pohovořit o vývoji vlastních institucionálních mechanismů eh, v oblasti lidských práv v ASEANu. Za prvé, na úrovni jednotlivých zemích máme čtyři eh, instituce pro lidská práva v ASEANu, v Tajsku, Indonésii, na Filipínách a v Malajzii. ty všechny mají za sebou dobrou práci a jsou akreditovány i na mezinárodní úrovni, což eh, znamená, že vyhovují pařížským zásadám. Podobná instituce také existuje v Timoru, Bavadory, je to spíše ombudsman, ale víceméně má stejný, stejné postavení jako Organizace pro lidská práva. Je zajímavé, že, jak jsem řekl, i Myanmar vytvořil z loni svou vlastní komisi pro lidská práva, která funguje podle prezidentského dekretu a teď eh, dochází eh, k přijetí odpovídajících právních norem. Také se zapojíme do této práce a doufáme, že díky právní úpravě získá tato komise eh, účinnost a nezávislost, kterou potřebuje. Tyto národní instituce jsou důležité na vnitrostátní úrovni, ale stále více spolupracují i na regionální úrovni. Vzájemně se podporují a ujímají se postupně i nových témat a problémů zemí ASEANu. druhému důležitému vývoji došlo k, u příležitosti 40. výročí ASEANu, kdy ASEAN schválil novou chartu, jakousi novou vizi této organizace, a v této chartě poprvé se objevuje i závazek dodržování mezinárodních lidských eh, práv a humanitárních eh, norem. Zavazují se také eh, k vytvoření prvního vůbec regionálního mechanismu pro lidská práva v ASEANu. Nezapomeňte, že toto je region, který nemá doposud žádný zvláštní mechanismus pro lidská práva, jako třeba máme v Evropě, v Asii, Tichomoří nic takového není. Region je obrovský, eh, diverzifikovaný a tohoto cíle bylo vždy velmi těžké dosáhnout. ASEAN ale ukazuje, že je to možné i na subregionální úrovni v rámci několika málo zemí. Toto považujeme za důležitý krok, je to důležitý experiment, a my se do něj i pozitivně zapojujeme. Vývoj tohoto mechanismu, což je mezivládní eh, komise Asánu pro lidská práva, eh, proběhl poměrně rychle. Vypracoval si svůj základní mandát a podmínky fungování eh, v letech 2010 a 2011 a ten počáteční model a, a mandát IHIP má určitá omezení, to musím upřímně říci. Ty základní nedostatky spočívají v tom, že členství v IHA je svou povahou mezivládní. A ti jmenovaní experti jsou vlastně zástupci vlád, nejsou to nezávislí odborníci, tak jak je tomu v orgánech pro lidská práva v Evropě nebo v Africe nebo v Americe. členové IH je te, jsou tedy členové vlády, nejsou to nezávislí odborníci. A za druhé, e, ten mandát je víceméně propagační a poradní. Nemá žádný zvláštní mandát pro poskytování ochrany. A tak jak jiné regionální mechanismy se věnují různým individuálním kauzám, jako třeba to dělají Amnesty a FIDH, jak se o tom hovořilo v rámci obhajoby lidských práv. OJHA se nezabývá tou specifickou eh, ochranou eh, jednotlivých osob, spíše obecně, ale to se třeba postupem doby také změní a vyvine. Doposud každý ten regionální mechanismus, eh, včetně Evropy, se postupem doby vyvíjel a myslím, že díky správnému vedení, členství a komunikaci s občanskou společností i AIHA vykročí podobným způsobem do budoucnosti. po čtyřech, pěti letech eh, nastane správná doba k hodnocení a eventuálnímu vylepšení současného mandátu. ASEAN eh, ve stejnou dobu také eh, vytvořil výbor pro ženy a děti, který je svou povahou podobný agentuře AIHA, ale má o něco širší mandát, více nezávislosti a může se také stát ceným experimentem minimálně na poli práv žen a dětí možná se hraje iniciativnější úlohu než samotná AIHA. Jsou to ale obě dvě důležité nové instituce a představuje to propojení mezi evropským systémem a systémem ASEANu, a bude možné ten vývoj podpořit. Jedním z prvních kroků AIHA bylo vypracovat novou deklaraci pro lidská práva ASEANu. Tomu předcházel dlouhý postup vyjednávání těchto zástupců vlád v AIHA. Podle nás nedošlo k dostatečnému konzultování občanské společnosti v regionu tak aby se dostali do návrhu deklarace i jejich názory a priority, ale tato, eh, tento návrh deklarace, který byl oficiálně schválen loni, má důležité elementy, důležité závazky v oblasti lidských práv. Je tam poměrně obsáhlá šíře lidských práv, která se tam podařila dostat. nedostatek, eh, o kterém hovořil vysoký komisař, se týká dvou záležitostí. Za prvé, mnohá práva v té deklaraci bohužel jsou doplněna takovou, než takovým nešťastným dovědkem, že je potřeba je vykládat v rámci Eh, těch vnitrostátních práv, což se stává určitou překážkou pro eh, plnou interpretaci těchto lidských práv, tak jak jsme na to zvyklí v mezinárodním systému lidských práv. A za druhé, ta charta obsahuje i řadu odpovědností mimo práva, což také by mohlo vést k regresivní interpretaci v určitém kontextu či v určitých případech. Důležité ale bylo, že když eh, představitelé zemí ASEANu schválili tuto deklaraci v Phnom Penhu, že došlo k významnému závazku, že totiž tato deklarace ASEANu se bude interpretovat a aplikovat v souladu eh, s mezinárodními závazky eh, v oblasti lidských práv těchto států, což je významnou protiváhou. Takže ty Eh, závazky, které tam jsou, by neměly být interpretovány v rozporu s mezinárodní ochranou lidských práv. Uvidíme tedy, jak bude vypadat aplikace a provádění této deklarace lidských práv v praxi. Je to na každý pád důležitý vývoj. Eh, jedna z oblastí, která je prioritou AIHA v její práci, je eh, společenská odpovědnost firem. Eh, Evropská unie je také aktivní se svými institucemi v této oblasti. Zaměřuje se na to, aby instituce eh, chránící lidská práva také mezinárodně spolupracovaly i s podniky, které jsou aktivní v tomto poli a dochází také k intenzivnějšímu propojování evropského eh, systému ochrany lidských práv a systému v ASEANu. A teď několik klíčových témat kde lze vypozorovat trendů a dynamiky vývoje v zemích ASEANu, i když eh, řadu, na řadu eh, těch věcí poukázali kolegyně z vládních organizací. Ty eh, problémy vlastně se týkají procesu demokratické konsolidace a transformace regionu. Posledních 20 let bylo obdobím závažných změn ve většině zemí ASEANu. Vietnam a Laos stále ještě tedy sledují stejný určitý státní model, ale v každé této zemi dochází k rozšiřování demokratického prostoru a rozvíjení nových demokratických institucí. Myanmar je nejnovějším příkladem země, která prochází významným, eh, významnou politickou transformací, ale i v etablovanějších demokraciích eh, probíhá určitá dynamika, která prezentuje výzvy v oblasti lidských práv. Zvláště v Tajsku toto období bylo velice rušné. Došlo tam eh, k hluboké politické eh, polarizaci, politické násilí v roce 2010 a e, tam e, vznikla zajímavá komise pro smíření, která má šetřit tento, e, tento vývoj a ta vypracovala poměrně kvalitní zprávu, která volá po institucionálních reformách. To my velice podporujeme. To pro budoucnost Tajska bude důležité. I v Malajzii, kde politické prostředí bylo zastíněno dlouho různými bezpečnostními zákony a omezením zveřejňování. Před nějakým rokem či dvěma vzniklo lidové hnutí pro svobodné volby. I tam došlo k významnému posunu kdy vláda otevřela nový prostor, zrušila některé ty bývalé bezpečnostní zákony, i když také zavedla novými vyhláškami zase nové restrikce a omezení, ale i přesto dochází k významným změnám. Nedávno i opozice získala povolení k pořádání různých demonstrací a setkání, takže to je nový prostor. I v Indonésii která, jak víte, po celou dekádu eh, tam probíhá úspěšný přechod k demokracii. Tam eh, příští rok dojde k dalšímu cyklu eh, prezidentských voleb. I přesto tam jsou tenze, zvláště v oblasti náboženské tolerance, to také komentoval vysoký komisař pro lidská práva to znamená tolerance vůči eh, náboženským menšinám, šítům, křesťanům a dalším eh, mm, skupině Ahmádí. To představuje novou výzvu pro eh, sekulární tradice Indonésie a i pro její ústavní tradice a kulturu náboženské tolerance v této zemi. V tomto kontextu se také hodně objevují otázky svobody projevu, to už zmiňovala Amnesty, ať už se to týká odsuzování no- novinářů a blogerů ve Větnamu a nebo různé postupy proti kritikům v Tajsku a různé používání zákonů o pomluvách zase v jiných zemích. Kambodži a tak dále, ale dochází k extrémnějším případům, vraždám a mizení obhájců lidských práv a nebo aktivistů v oblasti ochrany životního prostředí a nebo sociálního, sociálních práv, jako příkladu v Laos. Pan Sombat Sampon v nedávné době. to také je e, určitým dopadem těch reziduálních konfliktů v, reg- v regionu, to násilí. I nadále pokračuje konflikt a tenze v částech Myanmaru, v různých oblastech, ale i v, Papua, v, e, v Papuji, e, v Indonésii, v Jižním Tajsku, na Filipínách. Teď konečně došlo k nové mírové dohodě tam v té oblasti, kde pokračovalo násilí. Ještě stručně dvě další eh, věci. Migrace. To je eh, složitý problém pro tento subregion. Tyto země jsou jednak zdrojem migrantů, pracovníků externě, ale jsou to také hostitelské země a dochází tam eh, k živému pohybu migrujících pracovníků v rámci ASEANu. Jsou tam také důležité transitní body a někdy a i a cílové státy pro uprchlíky a žadatele o azyl. Ku příkladu dochází k odlivu do Tajska a Malajzie a žadatele o azyl a další lidé někdy jsou obětmi pašování když se snaží dostat do jiných zemí, ku příkladu do Austrálie. Teď se debatuje o nějakém regionálním rámci či uspořádání záležitostí v tomto směru. Jedním z nedostatků je také eh, neratifikace Eh, úmluvy o uprchlících na straně států eh, ASEAN, které zatím nemají právní eh, rámec pro poskytování dostatečné ochrany těch migrantů. Takže to je důležitá výzva a Evropská unie by se mohla také zapojit tomto směru poskytnout své zkušenosti v oblasti regionálního uspořádání, přiřízení otázek migrace a azylu. A konečně trest smrti, to už zde padlo, ale to je zajímavá oblast, kde dochází k určitému pokroku. A Asán, myslím, že je vlastně takovou eh, eh, primární linií pro debatu o zrušení eh, zrušení trestu smrti. Máme tady jedny eh, ze silných abolicionistických států, jako třeba Kambodža, a na rozdíl od Singapuru, který si přeje trest smrti ponechat. Ale některé země kolísají mezi, eh, ponechávají si trest smrti, ale v různých dobách eh, vlastně uplatňují různé prodlužující se doby moratorie. A zajímavý vývoj v Malajzii a Singapuru, kde se postupně ustupuje od eh, povinné aplikace eh, trestu smrti, kde se poskytuje více prostoru pro úvahu soudce eh, v uložení trestu smrti, zvlášť v oblasti pašování narkotik, což je určitý krok ku předu, zvlášť možnosti omezit udělení trestu smrti v těchto státech, které ještě nehodlají přikročit k jeho zrušení. Takže tak vypadá dynamika a trendy, které by vás mohly zajímat a já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám a děkuji všem třem řečníkům. Celá řada témat, máme toho hodně, o čem bychom mohli hovořit. Dovolte pár eh, poznámek k tomu, co jste právě řekl. Azijský výbor pro ženy a děti je v současné době v Bruselu a my jsme je požádali, zda by se k nám nechtěli eh, připojit a oni odmítli to pozvání, protože se domnívali, že není v jejich mandátu naštívit výbor, jako je náš eh, což jenom ukazuje, že prostě jsme v různých institucích a že nás někdy tyto instituční rámce omezují eh, v diskuzi, kterou bychom rádi vedli a snad k ní jednou dojde. Eh, k institucím OSN v oblasti lidských práv. Vy jste tady popsal instituce, které eh, jsou již v Asii ustaveny a které vznikají. My se o tom často bavíme, často se bavíme eh, s různými ombudsmany našich partnerských zemí a vnímáme to tak, že máme určité eh, různorodé normy, různorodé standardy i v této oblasti mezi námi samotnými, mezi zeměmi Evropské unie. Myslím si, že eh, bylo velice zajímavé že jste tady zdůraznil určitý úkol pro Unii a parlament. E, co mám na mysli? Soustředit se také na práva uprchlíků a migrantů v oblasti ASEANu. Jenom dovolte poznámku, nejsme k tomu e, dobře e, vybaveni, protože i samotné členské státy Unie prostě neratifikovaly Eh, své vlastní normy v oblasti eh, přistěhovalců a jejich rodin. Takže pokud nemáme věci v pořádku sami u sebe, eh, tak těžko můžeme jednat jinde. Nevíme zrovna, jakým směrem se vydat. Zdá se, že implementujeme celou řadu doporučení, ale členské státy tak trochu váhají s tím je přijmout. Takže asi tolik. A teď z Evropské služby pro vnější e, činnost pan Ranier Sabatuky, šéf sekce pro ASEAN. E, myslím, e, že od dvou zástupkyň Amnesty a FIDH se často tady ozval odkaz na váš plán v oblasti lidských práv, takže by nás asi zajímalo, co jste identifikovali, že by bylo dobré v regionu dále dělat a e, rozhodně se zájmem vyslechneme vaše stanovisko k celé této problematice. Děkuji vám, e, paní předsedkyně. Já jsem jsem přišel s kolegy, s většinou svých kolegů, eh, aby eh, bylo možno odpovědět na další otázky, které čekáme velice rozvětvené. A ono to také tak trochu eh, ukazuje, jaký je prostor, jaké je místo lidských práv v této oblasti. Samozřejmě, že hodně Eh, pracujeme eh, v oblasti lidských práv na základě podnětů z občanské společnosti a to jak na místní úrovni, tak na úrovni mezinárodní. A oni jsou nepochybně klíčovou stranou v celém tomto procesu. Jak už jsem řekl, lidská práva jsou jednou z nejdůležitějších a nejintenzivnějších složek naší práce v jeho východní Asii. Sledujeme je eh, prostřednictvím nejrůznějších nástrojů. Eh, já jsem začal v této oblasti pracovat eh, v říjnu 2012 a musím říct, že na mě učinil velký dojem ten objem práce, Eh, který eh, je realizován v této oblasti právě v zemích ASEAN z naší strany. Eh, je to jistě odrazem významu celé této problematiky a je to pravděpodobně i větší než v jiných zemích. Provádíme práci formou dialogů, které již vedeme s šesti státy. Jeden z nich se právě odehrál před pár dny v Laosu. Rovněž máme velmi významná ustanovení o lidských e, e, právech v nejrůznějších e, dohodách o partnerství, která vyjedn- které vyjednáváme nebo jsme již vyjednali s většinou jeho azijských států. A během našich bilaterálních setkání je oblast lidských práv standardně na pořadu jednání. Například tady byla zmíněna otázka Kambodže Eh, v souvislosti s konfiskací půdy. Já chci připomenout, že když se předseda rady Van Rompuy vydal do Kambodže v loňském listopadu, tak se rovněž se svým protějškem o této věci bavil. Co pak? Uh, when he will go to Vietnam in March. A eh, rovněž na ekonomickém summitu se tyto věci budou probírat a my budeme diskutovat tuto specifickou záležitost. Musím říct, že provádíme celou řadu demarší, Eh, vždy, když to eh, je vnímáno jako vhodné. Nedávno eh, to takto proběhlo s Laosem a jednalo se o otázku aktivisty v oblasti lidských práv Sumbata Sumfuna, o něm jste tady již také hovořili. Je to samozřejmě pro nás otázka velké, velkého významu a Rovněž musím říct, že realizujeme celou řadu projektů, které jsou potom prováděny e, organizacemi občanské společnosti, jak na místní, tak na mezinárodní úrovni a také e, vládami daných zemích. Eh, my jsme velice rádi, tak jak to tady také bylo zmíněno, že v těchto dnech eh, pod, tady přivítáme eh, Azijskou komisi pro prosazování práv žen a dětí. A já jsem včera Eh, přítomen jednání, které některé z nich eh, vedly zde v Evropském parlamentu, navštíví také řadu dalších evropských institucí zde v Bruselu a také belgických institucí. Nemám všechny podrobnosti o té návštěvě, ale vnímám to tak, že jsou vedeny poměrně intenzivní rozhovory. A eh, to je vlastně Eh, pokračování eh, předchozích vztahů. V roce 2011 eh, jsem přijela obdobná, obdobná delegace. Celý tento vztah je velice komplexní, protože Eh, jak už tady bylo řečeno, máme k dispozici mimo jiné eh, velice různorodou škálu nástrojů a jednáme s různorodými institucemi. Ještě ke Kambodži. Občas musíme vnímat, co se nástrojů týče, Eh, také eh, to, zdali některé z těch navržených řešení by potenciálně nemohly být eh, dobré pro samotná lidská práva. Samozřejmě, že doložky nejvyšších výhod zemím výrazně pomohly pro zlepšení životních úrovně v průběhu let například v některých oblastech se zdvojnásobil, zdvojnásobil Eh, příjem na hlavu, HDP na hlavu, nicméně eh, eh, tam, eh, kde se teď spochybňuje její dalších plnění, by eh, případné odejmutí mohlo eh, třeba mít dopad i na lidská práva. My samozřejmě monitorujeme situaci, ale je třeba si uvědomit, že toto odebrání doložky nejvyšších výhod je třeba vnímat jako skutečně poslední možnost. Rovněž Tady byly e, některými z vás e, zmíněny aspekty e, prohlášení o lidských právech z loňského roku. My také víme, že celý tento krok vyvolal poměrně živou rozpravu v mezinárodní komunitě mezi partnery ASEANu. Byly tady určité obavy, co se týče rizika, zpochybňování univerzálnosti činnosti. My jsme se také tou e, deklarací, e, tím prohlášením zabývali a rozhodli jsme se, že to budeme vnímat tak, jako že je e, sklenice z poloviny plná a ne z poloviny prázdná. Před několika lety by bylo naprosto substantial element. Naprosto nepři, ne, nemožné, aby tady takovéto prohlášení vůbec vzniklo. A rovněž se domníváme, že toto je text, který představuje dobrý základ, na kterém můžeme dále pracovat, e, takový rámec, který prostě můžeme používat s našimi e, azijskými partnery E, i nadále, samozřejmě i za předpokladu, že aspekt univerzálnosti těchto práv bude respektován ve všech svých důsledcích. Takže opakuj, máme dobrý základ, na kterém je možno dále stavět v oblasti lidských práv v tomto regionu, což je také důležitý aspekt našich vztahů, protože my si opravdu přejeme, aby e, naše e, další aktivity s ASEANem byly posilovány. E, byly tady zmíněny různé individuální případy v jednotlivých zemích. E, nebudu teď na to reagovat ve svém úvodním slově, ale jsme připraveni na to reagovat bilaterálně, jinak by to trvalo příliš dlouho. Musím říct, že v posledních dnech nás především e, zajímá situace lidskoprávního aktivisty Samfouna. Bylo tady prohlášení paní Ashton v prosinci. Jsme připraveni připraveni Eh, na eh, demarši, získali jsme ji, diskutujeme se státními eh, úředníky a prakticky každodenně se zabýváme otázkou toho, jak nejlépe přispět, jak nejlépe jednat, aby to celé vyústilo do pozitivní reakce. Zatím bohužel nemáme příliš mnoho dobrých zpráv, o které bychom se mohli podělit, nicméně myslím si, že Evropská unie v tomto konkrétním případě se snaží hrát poměrně zásadní roli. V demarši, kterou jsme e, předali, e, tak e, vlastně jsme jednali nejenom jménem Unie, ale také jménem dalších mezinárodních partnerů, Spojených států, Austrálie a Singapuru, které se k nám v této demarši připojily a opravdu se e, velice snažíme pracovat i s našimi dalšími azijskými partnery, abychom e, se dobrali nějaké možnosti řešení. Asi stojí za to připomenout, že celá řada poslanců e, z jeho azijského regionu se vydalo do Pyongyangu a diskutuje tento specifický případ. To si myslím, že je také dobrá zpráva, když to srovnáme se situací situací před několika lety. A samozřejmě řadu dalších témat také jsme připraveni diskutovat na bilaterální úrovni. Děkuji. A teď dám slovo jednotlivým poslancům, jestli se někdo hlásí. Jestli ne, tak já mám na vás nějaké otázky. Zazněl zde návrh od pana Kom- pan Govena, že v budoucnu bychom se v regionu měli více zaměřit na otázku podniků a lidských práv, jestli s tím také počítáte. A za druhé, myslím, že bylo z vaší strany pěkným gestem uspořádat schůzku během eh, evropsko-větnamského dialogu zprostředkovat přímou výměnu názorů s větnamskou delegací během schůzky s naším podvýborem. Pro mě to byla zajímavá zkušenost. Já mám ale trošku jiný přístup, co se týče evropské obchodní politiky. Já e, jsem si vyměnila otevřené dopisy s panem de Kuchtem, kde se nestavím zcela za jeho přístup, zvlášť co se týče obchodní dohody s Větnamu, která se připravuje, nelze si myslet, že všechny eh, požadavky v oblasti lidské, lidských práv jsou požadavky technického rázu a nechat je mimo základní rámec eh, zpracovávané dohody. A to se netýká jenom Větnamu, to se týká, myslím, obecně, obecného postupu. Ze zkušenosti vím, že když dochází k intenzivnějším obchodní výměně a zlepšují se ekonomické podmínky, že automaticky se také zlepšuje situace na poli lidských práv. Samozřejmě já nejsem proti obchodu, eh, právu na potraviny, právu na obydlí, to jsou důležitá lidská práva, ta se mohou zlepšovat, ale můžeme také sledovat, jestli se, že když se společnost mění, eh, tak během tohoto procesu některé skupiny společnosti ztrácejí, prohrávají a dochází tedy zase k jiným druhům poškozování, porušování lidských práv. Proto si myslím, že v Evropském společenství bychom měli vést tuto debatu, a to i v Evropském parlamentu. Dívám se na pana Čipa, myslím, že Eh, váš názor, eh, že máte také názor určitý na eh, společenskou odpovědnost firem a tak dále. Máme tady stanoviska, pod, poslali jsme je na dva různé výbory a tam vlastně se objevily dva protichůdné, dvě protichůdné reakce vzájemně na sebe. Takže myslím, že i ve, stra- v, rám- ve strategickém rámci obchodování se zeměmi ASEANu bychom měli mít na paměti, že nejenom je dobré strategicky uvažovat o intenzivnější e, obchodní výměně, ale také ji propojit s otázkou lidských práv. Tak to je otázka na vás a e, ještě kdybyste se mohl vyjádřit té mé výměně dopisu s panem Deguchtem. Možná, že když jste ten dopis nečetl, tak to nepůjde, ale Ráda bych, abyste pohovořil o pozornosti věnované eh, činnosti podniků v tomto regionu a lidských práv. Děkuji vám. Ano, je to důležitý aspekt, který je stále významnější. pomocí zapojení, ke kterému dochází eh, v rámci PCA, to je taková Eh, veliká krabice, eh, kam patří veškeré naše politiky, včetně našeho zapojení v oblasti lidských práv a je možné tam vytvořit horizontální propojení mezi různými politikami. Co se týče společenské odpovědnosti podniků, nedávno jsme v Tajsku uspořádali seminář a zvažujeme i další kroky, ku příkladu v Myanmaru v současnosti, takže to bereme vážně. Je to důležité z hlediska eh, jak lidských práv, tak i z hlediska obchodu, protože to má dopady i na eh, tedy eh, spravedlivé prostředí pro obchod z toho čistě technického pohledu, ale i pro lidská práva. Takže je to důležité z obou důvodů a budeme chtít dělat ještě více. Nemám eh, celý seznam eh, všech těch akcí, které tam organizujeme, takže jsem zmínil jenom ty dvě, eh, které se připravují teď, ale kdybyste měla zájem, můžeme vás seznámit detailněji s tím, jak propojujeme tento důležitý aspekt v našich debatách. Um, yeah, we have time. Máme čas na tu výměnu, to je dobré. Eh, velvyslanec z Malajzie požádal o slovo, vaše excelence. Už jste to asi slyšel, ale my máme ve výboru určitá pravidla, určitý jednací řád a velvyslanectví eh, mají většinou tři minuty na příspěvek. Dnes máme trochu více času, tak jestli byste se mohl omezit na pět minut. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád poděkoval podvýboru pro lidská práva za to, že mě a mým dalším kolegům, že jste umožnili se účastnit vašeho zasedání. Mně bylo řečeno, než jsem se sem dostavil, že nám eh, bude umožněno pohovořit po jenom určitou krátkou dobu. Ale myslím, že v tom případě si toto téma by vysloužilo delší dobu. Přesto se ale pokusím být velice stručný není mým záměrem debatovat o některých těch eh, problémech, které tady zazněly z úst expertů. Já jsem potěšen tím, co řekli experti, včetně zástupkyně Amnesty International, eh, když uznávají pozitivní vývoj, ke kterému dochází v Malajzii a v celém regionu ASEANu, co se týče ochrany a podpory lidských práv. Nechci debatovat uh, s tím, co zaznělo ze strany uh, Amnesty International, zvlášť co se týče svobody projevu a trestu smrti. Asi postačí, když řeknu, že vláda Malajzie no, pevně věří eh, v propagaci a ochranu lidských práv a právního státu tak jak také zaznělo eh, z úst eh, úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva OSN v Ženevě. My budeme pokračovat v naší politické reformě a jsme ochotni debatovat s jakýmkoliv aktivistou lidskoprávním, jak zlepšit situaci u nás doma. experti zmínili některé naše nedostatky a my jsme ochotni o nich diskutovat. Ta dnešní debata je užitečným fórem. Doufám, že se v ní bude pokračovat a jistě bude možné využít i jiných takových fór. Budu vám k dispozici pro debatu o dalších problémech, eh, které by vás mohly zajímat. Dveře mé kanceláře jsou vám vždy otevřeny. Kdykoliv budete chtít o něčem hovořit, já budu rád hovořit se všemi vámi. Můžeme si lépe porozumět, ale musíme využít odpovídajících mechanismů a odpovídajícího prostředí pro setkání. A vzhledem k tomu, že mám slovo, myslím, že jeden z expertů na lidská práva zmínil i deklaraci lidských práv, který, eh, která byla nedávno v zeměmi ASEANu schválena. A eh, to není eh, dokument, který by byl tesán do kamene. Ten dokument je živý, je zde prostor pro zlepšení čas od času, bude docházet také k jeho přehodnocování. a e, ICC je zde ve městě e, na pozvání e, Evropského parlamentu. My vám děkujeme za to, že jste umožnili tuto návštěvu. My se od vás chceme poučit, proběhne výměna názoru a chceme si osvojit od vás i optimální postupy a jestli jsem překročil dobu, která mi byla udělena, tak se za to, paní předsedkyně, omlouvám. So... Děkuji vám, pane velvyslanče. Pan Čip se hlásí, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu Mungovenovi za to, že v jeho příspěvku zazněly obecnější e, připomínky k tomuto tématu a k některým e, specifickým aspektům, jako je například e, otázka té sociální odpovědnosti firem. Toto je důležité téma a samozřejmě je dobré, když eh, rozprava eh, není eh, omezena na několik specifických států. Teď se v této souvislosti hovoří o všech zemích, které jsou členy OSN. A chtěl bych ještě dodat, že v Evropské unii Evropská komise a Evropský parlament se rovněž zúčastňují této debaty a také ve našich eh, jednáních eh, s partnery, které máme s kterými máme různé formy eh, partnerských vztahů, se toto stává předmětem debaty. A já tady vidím dvě závažné věci, které jsou propojené. Na jedné straně máme lidská práva. A na straně druhé jde o podnikání, o obchod, o hospodářské činnosti v širokém slova smyslu. Takže tady e, to vnímáme jako e, určitou e, určitý interface a nám to umožňuje propojit činnosti a umožnit také eh, podnikatelským subjektům, aby vlastně eh, pomáhali eh, vládám, protože i lidská práva mohou se promítnout do lepší podnikatelské aktivity a ke zvyšování jejich standardů v těch kterých zemích. A dá se hovořit o tom, že tady se obchodní vztahy mohou eh, nějakým způsobem dotknout lidských práv. Eh, firmy, eh, které, dejme tomu, nechávají pracovat nezletilé či dokonce děti, nebo umožňují či dávají svým zaměstnancům Eh, mimořádně nízké mzdy, eh, tak eh, tady samozřejmě vznikají otázky, do jaké míry jsou takovéto firmy konkurenceschopné vzhledem k jiným, které se snaží mezinárodní normy dodržovat a dodržování pravidel mm, rovné hospodářské soutěže se jistě vlastně promítá i do této naší eh, agendy lidských práv. My eh, máme eh, takové hlavní směry v této oblasti, ale pak jsou tady také normy Mezinárodní organizace práce a normy OECD, které se vztahují k tomuto tématu, té sociální odpovědnosti firem. A tyto hlavní směry a zásady mohou někdy eh, být eh, vlastně nově tématem eh, diskuze. Další otázkou je, kdo to podporuje. Byly tady zmíněny mezinárodní lidskoprávní instituce. Tam, kde existují, tam, kde mají své regionální E, své regionální zastoupení, e, tak e, mohou nepochybně na pomoci prosazování mezinárodních norem v této oblasti. A ještě k otázce migrace. My se znovu a znovu vracíme k této problematice. Ona se dotýká i Evropy. Většina migrantů se snaží vlastně z té eh, oblasti eh, zemí ASEAN eh, dostat do bohatých zemí Blízkého a Středního východu a tak se vlastně dostávají do zemí, kde nemohou otevřeně se hlásit ke, svým náboženc- ke své náboženské víře, což sebou nese zase určité problémy eh, na Středním východě. Eh, řada eh, zemí má určité mechanismy, ústavní mechanismy a my se snažíme v tomto směru jednat a vaše aktivita eh, vás na mezinárodním poli nepochybně, eh, na, vám nepochybně umožnila vnímat určité změny v průběhu let. Eh, jistě nejde o to jenom najít práci a přestěhovat se za tímto účelem, ale jde také o to pracovat za určitých eh, dodržování určitých podmínek vést důstojný život a eh, mít možnost se plně eh, projevovat a vyjadřovat. Předsedkyně přerušuje řečníka. Musíme se samozřejmě také soustředit na práva přistěhovalců a jejich rodin. My máme v našem výboru DROA vždycky velmi mnoho témat, ale nicméně můžeme o těchto věcech také diskutovat se zeměmi eh, Perského zálivu eh, a s dalšími oblastmi. Myslím, že eh, se to objevuje v individuálních zemích. Minule jsme měli briefing o Kataru a v našem výboru musíme také k této problematice přistupovat systematičtěji. A teď bych ráda dala možnost našim expertům eh, k takovému poslednímu kolečku, ale protože čas máme, a protože nemáme eh, vlastně další otázky, eh, tak vidím, že tady je také pan Ria Seju z indonéského velvyslanectví. Poprosila bych ho, aby dodržel tu lhůtu tří minut. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl také připojit k velvyslanci Malajzie a poděkovat vám za udělení slova. My jsme také zaznamenali některé eh, pokroky v eh, oblasti lidských práv v jihovýchodní Asii a v Indonésii konkrétně a domníváme se, že jak Indonésie, tak Evropská unie velmi dobře vnímají Eh, nutnost další podpory lidských práv a demokracie. Já bych si dovolil eh, tuto příležitost využít k tomu, abych vás informoval o některých eh, aktivitách, které Indonésie chce prosazovat v této oblasti. Podporu kontaktu mezi lidmi, podporu kontaktu mezi občanskou společností. Za prvé, tady po druhé budou organizovány organizována stipendia pro eh, občany Evropské unie v Indonésii. My jsme toto již organizovali v loňském roce. Jedná se tedy o takové pobyty studijní eh, pro eh, zaměstnance úředníky evropských institucí, konkrétně politických frakcí, služby pro vnější činnost a tak dále. Tito lidé budou mít možnost zažít Eh, na vlastní eh, kůži setkání s náboženskými představiteli, eh, vědci, studenty z různých univerzit, představiteli různých think tanků, a tak dále. Rovněž budou mít příležitost hovořit s studenty na univerzitách o Evropské unii. Rovněž jsou e, naplánovány e, návštěvy e, z významných vědců a výměny mezi vědci a Eh, náboženskými představiteli. Eh, budeme se zabývat tím, jak Unie řeší otázku eh, na boženské různorodosti, případných diskriminací. Myslíme si, že toto je téma, které stojí jak před Indonésií, tak před Evropskou unii. Rovněž budeme organizovat na půdě Evropského parlamentu seminář o Indonésii v průběhu letošního roku a soustředíme se rovněž na aspekty lidských práv a demokracii a na e, prosazování e, mezikulturní a mezináboženské harmonii. Bylo zde e, již v tomto směru něco řečeno a myslíme si, že toto je dobrý způsob, jak se navzájem obohatit a řadu věcí dozvědět jedni o druhých. Takže toto je jenom takový výsek z toho, co se chystá paní předsedkyně a e, jak jsem řekl, naším cílem je prosazovat možnost poznávání e, lidí mezi sebou a e, občanské společnosti navzájem. Děkuji vám. Je mi líto, že vinou našich problémů s interní komunikací nebylo možné toto zasedání uspořádat za přítomnosti delegace ze zemí ASEANu a já zaznamenám veškeré návrhy a budu hovořit s panem Lagenem, jestli by se dal najít jiný formát nebo jiná příležitost, jak v té debatě eh, pokračovat. Teď ale musíme schrnout, doufám, že to chápete. Stručně tedy dám slovo panelistům, jestli chtějí slovo. Myslím, že nějaká otázka byla vznesená směrem k Amnesty International. Já vítám tu příležitost eh, se setkat se zástupci vlád zemí ASEANu. Je velice prospěšné vyslechnout váš názor, že se lidská práva ve vašem regionu vyvíjejí k lepšímu na národní i regionální úrovni. A my rádi budeme pokračovat v další diskusi. Chci rychle podpořit to, co zde zaznělo o ratifikaci umluvy o uprchlících v tomto regionu. Byl by to významný krok eh, k lepší ochraně uprchlíků a žadatelů o azyl. Což je problém, který doufám bude v budoucnu řešen. Ať už hovoříme o obhájcích lidských práv nebo eh, eh, nebo ať už hovoří zástupci státy, vždycky je dobré také mít zástupce eh, nebo obhájce lidských práv ze svobodné eh, občanské společnosti. Eh, pocházíme z různých vrstev a skupin a všichni se můžeme zdát stát obhájci lidských práv v naší vlastní skupině nebo v této oblasti. Děkuji, Izabel, pan Monkoven. Děkuji, paní předsedající, a doufám. A děkuji také e, delegacím, poslancům a představitelům velvyslanectví za jejich příspěvky. Já bych rád podtrhl na podporu tedy e, toho cíle mít šampiony obhájce lidských práv a dospět tak k lepšímu pokroku. Jedním eh, z vítaných a významných kroků, k němž došlo v nedávných letech, bylo rozhodnutí Indonésie a Thajska jmenovat eh, představitele občanské společnosti do agentury AIHA. Jak jsem řekl, jedním z omezení eh, agentury AIHA bylo členství pouze Eh, představitelů vlád. Ale Thajsko a Indonésie učinili ještě další krok navíc a v rámci eh, otevřeného eh, procesu výběru se podařilo jmenovat velice otevřené důvěryhodné experty i z řad občanské společnosti. To je vítaný krok a myslím, že postupně to pomůže agentuře AIHA se pozitivně a úspěšně rozvíjet. Za druhé, co se týče Komise pro ženy a děti ASEANu, je třeba si připomenout, že tam existují jiné důležité výbory pro práva žen a dětí, zvláště Indonés, eh, indonéská státní komise proti násilí na ženách. To je jedna z nejdynamičtějších a nejúčinnějších eh, institucí v tomto regionu a je naším významným partnerem mimo další vnitrostátní instituce, s nimiž pracujeme. Co se týče firem a lidských práv, já jsem rád, že to vyvolalo určitý zájem a rozběhla se diskuse. Existuje řada bodů, které já bych rád navrhl. Čtyři eh, instituce pro lidská práva zemí ASEANu se spojili eh, v jedno fórum eh, zemí ASEANu pro lidská práva. Spolupracují na řadě společných projektů. Jeden z nich se také týká podniků a lidských práv. A zde existuje eh, přímá paralela s evropskými vnitrostátními institucemi pro lidská práva, která pracují na takovýchto akčních plánech v Evropě. Mohlo by, mohlo by vzniknout užitečné partnerství mezi evropskými institucemi a těmito institucemi v zemích ASEANu a mohli by spolupracovat na připravování e, národních akčních plánů e, v oblasti e, podniků a dodržování lidských práv. A za druhé, i AIHA se věnuje společenské odpovědnosti podniků. Je to jeden z jejich počátečních projektů. Vypracovávají oficiální zprávu na toto téma co se týče rámce a dodržování eh, ve státech ASEAN a k tomu přispívá i studie, kterou vypracovává středisko zdrojů pro lidská práva ASEANu, které vede eh, doktor Mazuki eh, Tarasmany v Jakartě. kteří pozorně studují hlavní principy OSN a jak jsou zapracovávány do právních předpisů zemí ASEANu. Takže eh, jak postupně si vlády budou vypracovávat národní akční plány eh, pro modely a aplikace těchto pravidel na vnitrostátní úrovni, bude dobrá příležitost eh, se spojit s našimi partnery v tomto regionu a sdílet zkušenosti. Právě to je prostor, kde evropské instituce by mohly poskytnout přidanou hodnotu tím, že by se podělili o svou komparativní zkušenost se zeměmi ASEANu. Takže jsem rád, že to vzbudilo zájem na tomto zasedání a my bychom rádi toto úsilí podpořili. Děkuji. Děkuji vám všem, kteří jste přispěli k této debatě a my zajistíme, aby veškerá doporučení byla zaznamenána a těšíme se, až se jdeme příště na toto téma. Děkuji vám teď a teď toto zasedání budu muset eh, přeměnit eh, v uzavřené zasedání in camera rozšířeného byra a začneme za 10 minut. Děkuji vám.